So um, I'm going to start, and this is being web streamed as mhm. well. Um, Zahájíme dnešní zasedání, které se bude také vysílat po internetu. Děkuji mnohokrát. Mnoho vás tady není, ale předpokládám, že ostatní dorazí později. Dnešním tématem je platforma pro informace ve veřejném zájmu ve směrnici o veřejné službě a budeme se především snažit pochopit, jak funguje agentura EU pro bezpečnost sítí a informací, tedy ENISA. Velmi vítám pana Helmbrechta, který je výkonným ředitelem, který mezi nás přiletěl. Ani nevíte možná, kolik času trávíme diskusemi o vás v tomto parlamentu, protože vaše práce týkající se bezpečnosti sítí a informací je pro nás prioritní. Navíc je to situace, která se neustále mění. Andrá si zrovna jsem řekla lucemburskému předsednictví nadcházejícímu, že se to budeme snažit vyřešit, ale také jsem jim řekla, ať se podívají na veškeré červené linie a z trialogu, jenom abyste věděl. Máme připravenou podkladovou zprávu. Dávám to před kameru, aby všichni viděli, o co se jedná která vám poskytne užitečné informace o této platformě pro informace ve veřejném zájmu. Poprosím kolegu o prezentaci a budu následovat otázky. Hello. Can everyone hear me? Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání a úvodní slovo paní předsedkyně. Chtěl bych dnes hovořit o malé části naší práce, tedy o osvětové kampani, kterou směřujeme vůči veřejnosti. Abych to vysvětlil. Když se podíváte na celoevropskou úroveň, nařízení o ochraně osobních údajů, diskuze o e, směrnici, o univerzální službě a tak dále. Toto vše jsou zásadní legislativní návrhy, které jsou relevantní pro práci agentury ENISA. Když se podíváte na širší rámec, tak e, tam máte strategii Evropské unie pro e, bezpečnost, informační bezpečnost, několik témat, kterým se věnujeme, například jednotný digitální trh a přístup k tomuto trhu takže je zde celá řada záležitostí, které probíhají, vyvějí se. Pokud jde o e, bezpečnost informačních technologií, tak e, to samozřejmě spadá přímo do působnosti našeho nařízení. Týká se to státních úřadů, podniků i občanů. Takže začal bych tématem, e, které je vám dobře známé. a podívám se na naši práci ze tří úhlů pohledu. Jednak se věnujeme projektům v oblasti hrozeb, Soustředíme se tady na, na firmy, veřejnost, to je nějakých 25-30 projektů ročně. E, další věc, to je článek 14, náš vztah e, členským státům. Tady dostáváme zhruba 15 žádostí ročně o konzultování, školení a tak dále. To je tedy praktická činnost vůči členským státům. A třetí část, to je podpora legislativního procesu. Když se tedy podíváte na komisi, parlament, radu a samotnou eh, realizaci, tak eh, nám jde především o tu realizaci vůči členským státům. Jsme eh, velice pišní na to, že jsme eh, uspěli v projektu oznamování eh, hrozeb v oblasti informační a síťové bezpečnosti. Budujeme naše kapacity a kapacity napříč Evropou. Dále bych chtěl vysvětlit eh, věc, o které můžeme ještě potom podrobně diskutovat eh, v diskuzi. Když eh, si vezměte tu státní úroveň, tak tam máte státní úřady, jako jsou ministerstva, styčné úředníky, kteří eh, je propojují a my tímto způsobem tedy jsme v kontaktu s členskými státy. Pokud jde o eh, soukromý sektor, tady je to komplikovanější, máte různá združení, sítě jednotlivých ehm, sektorů, lobbysty a tak dále. Ta struktura je trochu komplikovanější než u státních institucí. A pokud jde o veřejnost, občany, tak tam je to vůbec nejkomplikovanější a na to se společně zaměříme. Budu hovořit o stěžejní iniciativě o eh, evropské kybernetické bezpečnosti, což je iniciativa, v rámci níž chceme zvyšovat povědomí občanů o celé problematice. Spolupracujeme zde s Evropskou komisí, se združeními, členskými státy, státními institucemi a když se podíváte na minulé roky 2013 až 2015, tak eh, jsme oslovili všech 28 členských států, včetně Norska a Švýcarska ze zemí EFTA a to znamená, že tedy máme před sebou široké publikum. Znamená to také z hlediska řízení a zprávy, že musíme zorganizovat celou řadu akcí. Když se podíváte na náš kalendář, tak až do října tam máme spoustu akcí, kterými chceme oslovit evropské občany, veřejnost a jde nám o to rozšířit to téma z evropské úrovně na úroveň členských států a využít multiplikačního efektu. V tuto chvíli v členských státech provádíme školení a snažíme se tak všechny připravit a zapojit do eh, velkých říjnových akcí. Například jsme vydali v různých jazycích eh, dotazníky, materiálů, ty materiály jsou k dispozici ve všech úředních jazycích. Zapojili jsme členy akademické obce, veřejnost, soukromé badatele výzkumníky, dostalo se nám zpětné vazby eh, od zainteresovaných subjektů, takže ten obsah je skutečně bohatý a eh, kvalitní a chceme ho teď nyní všem nabídnout. Jedná se o kombinaci spolupráce státními, soukromými iniciativami a subjekty a s nevládními organizacemi. Ale na konci stojí průměrný uživatel. Kdybychom měl nějakým způsobem nastínit, tak eh, rozlišujeme čtyři skupiny uživatelů. Jinak jsou to mladí lidé, v podstatě tři, čtyřleté děti se dnes eh, baví informačními technologiemi, hrají se na tabletech, eh, takže hovoříme tady o mladých lidech do, řekněme, 20 let. Jsou to lidé aktivní, ale příliš nedbají na informační bezpečnost. Zajímavé zde je to, že když se podíváte hlouběji na tuto skupinu, tak uvidíte, že jsou si velice dobře vědomi technických rizik, rizik z technického hlediska, to znamená soukromí, eh, viry a tak dále. Ale podstatě se k tomu staví ho stejně, nepovažují to za důležitou věc, když řeknete 15 letým, jaký dopad eh, to bude mít, eh, to, co teď publikují na, soukrom, na sociálních sítích, eh, jaký dopad to bude mít třeba za 10 let, tak ehm, si toho často nejsou vědomi. Aktivnější se stává i skupina starších lidí na 60 let věku. V Německu teď vyšla nedávná studie, která ukazuje, že 60 starších lidí Mm, mají firewally, eh, antivirové eh, softwary, takže i tady je eh, pozitivní vývoj. Nicméně je tady spousta otázek, jak si počínat, když nakupuji na internetu. I tady jsou jisté mezery a mezi tím jsou další ještě tedy dvě věkové skupiny. Skupina dobře vzdělaných lidí, kteří používají informační technologie každý den, stejně jako my tady, smartfony, další mobilní zařízení a průměrní uživatelé, kteří eh, mají problémy s důvěrou vůči například mobilnímu bankovnictví a tak dále. Toto jsou tedy ty dvě věkové skupiny, které jsou mezi těmi skupinami od 25 let do 65 let. Podívejme se teď na ty výzvy, před kterými stojíme, pokud jde o světovou kampaň vůči těmto skupinám. V několika členských státech máme k dispozici nástroje eh, ve, v jejich eh, úředních jazycích. Některé z těch nástrojů jsou zaměřeny například eh, jenom na odborníky, jiné zase na méně vzdělané skupiny, je to rozvrstveno. A na co se soustředíme letos, eh, to je jedna věc, eh, které říkáme onlineový portál pro nástroje v oblasti eh, soukromí a ochrany osobních dat. Chceme tedy zvýšit povědomí ohledně těchto záležitostí. Informace, které lidé mají k dispozici, propojit a propojit to s prováděním nařízení o ochraně osobních údajů. Dále chceme také zanalizovat to, jak je možné více využít onlineových platform pro další vzdělávání veřejnosti, ehm, jak veřejnosti pomoci prostřednictvím těchto platform. Myslím, že tím jsem vlastně schrnul celou tu situaci na úvod, pak můžeme v diskuzi zajít do dalších podrobností. Ještě bych možná tedy mm, řekl, že nám jde především o tu spolupráci z evropské úrovně směrem k národní úrovni, kdy oslovujeme jak státní úřady, tak nevládní organizace, soukromý sektor, jde nám o osvětu, vzdělávání, takže vždy hledáme partnera, který je v členském státě odpovědný za problematiku vzdělávání a osvětovou a osvětovou činnost. Soustředíme se na iniciativy v rámci jednotného digitálního trhu, na to, co to znamená pro občany, jakým způsobem to můžeme zapojit do našich osvětových kampaní a na závěr je tady ta velká otázka, jakým způsobem vhodně oslovit Eh, cílové skupiny občanů. Na závěr bych uvedl příklad, eh, který ilustruje, jak je tato činnost obtížná. My provádíme celou řadu iniciativ v členských státech a když se na to podíváte, tak eh, máme 500 milionů občanů a naše iniciativy v, v loňském roce začala cloudová iniciativa kdy naši stránku navštívilo zhruba tisíc eh, uživatelů, což eh, nebylo zrovna moc. Eh, pokud jde o předplatitele, tak jich je řekněme na 100 tisíce. Oslovíme pochopitelně i děti a studenty ve škole a pořád se tu poměrně nízká čísla, takže ehm, velkou výzvou je, jakým způsobem ehm, to cílové publikum rozšířit, jak oslovit mnohem více lidí a zejména ty lidi, které oslovit chceme, na které chceme zacílit eh, tu osvětovou činnost, protože běžně naše webové stránky nenavštěvují. Děkuji. Děkuji, vítám tady hosty, kteří se k nám připojili a sedí vzadu. Jsou to eh, hosté z Westminsteru, z House of Commons, takže vás tady uh, vřele vítám. Vítám vás na zasedání výboru pro ochranu spotřebitele. Teď eh, tady hovoříme s výkonným ředitelem Evropské agentury ENISA o jeho práci v 28 členských státech EU, eh, kde nám jde o otázku kybernetické bezpečnosti, o osvětovou činnost a Soustředíme se na otázku eh, síťové informační bezpečnosti. Naším zpravodajem je tady pan Šváb. Dáme tedy nejprve prostor Andreasovi. Ähm, děkuji paní předsedající a děkuji zejména eh, pan Hambrechtovi za skvělý úvod. Eh, ukazuje se, že agentura jako je ENISA je důležitá i pro vnitřní trh, ať už klasický nebo digitální a představuje důležitou horizontální, tedy průřezovou funkci. Nedost, nestačí, nejsem schopný dostatečně docenit. E, jenom poznámka. Kanál číslo 2 je pro angličtinu, pro posluchače a pokud chcete poslouchat tlumočení v jiném jazyce, tak se rozhledněte po sále a na kabinách vidíte čísla jazyků. Andreas Švá, budu pokračovat německy. Paní předsedající, dobře, já vás budu poslouchat ve španělštině. Takže Eniza hraje opravdu důležitou průřezovou funkci a nesmíme ji podceňovat zejména v digitální části vnitřního trhu. Já mám dva konkrétní dotazy na našeho řečníka. Sice eh, v rámci té univerzální služby a směrnice o univerzální službě máme platformu, která představuje spojící prvek pojítku mezi členskými státy a mezi poskytovateli. A v dokumentu, které jsme dostali, bylo řečeno, že členské státy o této možnosti, aby Anisa komunikovala přímo některé věci eh, konečným uživatelům, takže tuto možnost členské státy zatím nikdy nevyužily. Mohli byste nám vysvětlit, jaké jsou podle vás důvody toho, že členské státy tento nástroj doposud nevyužily? A za druhé, v posledních měsících jsme hodně hovořili o roli ENISy také v případě Evropské směrnici o kybernetické bezpečnosti. A v každém případě, pokud tato směrnice se jednou dostane na světlo světa, a my zatím zůstáváme v této věci optimističtí, tak ENISA bude mít důležitou roli při definování norem, které je třeba dodržovat ze strany podniků tak abychom měli koncepci, která bude eh, zaručovat určitou odolnost. A v této souvislosti se mám chtěl položit následující otázku. Jak si myslíte, že by tyto normy, tyto standardy mohly jednoho dne vypadat? Můžete si představit, dovedete si představit, že podniky, které mají nějakou kritickou infrastrukturu, eh, ukládají digitální data, která jsou klíčová a potom je nějakým způsobem ukládají nebo zadávají do nějakých evropských databází, kde by byly eh, uloženy. Jde o data, které nejdříve putují po celém světě v nějakých digitálních sítích. A čím více se tím zabýváme, tak zjišťujeme, že velké americké koncerny, které mají spousty, velká množství takovýchto dat a mají je uloženy, tak většinou je mají uloženy někde v Evropě. Takže mě by zajímalo, jak je to opravdu s tou odolností vůči e, kybernetickým útokům, jak je to s tou kybernetickou odolností. Děkuji. Pokud chcete vystoupit, tak se prosím hlaste. Evelyn Gebhardt, prosím. Eh, děkuji. Děkuji také za informace, které jsme právě obdrželi. Ty informace jsou pro nás velmi užitečné. A myslím si, že požadavky na bezpečnost se velmi liší. Pokud jde o ochranu dat, také pokud je o osobní údaje lidí. A kromě toho zjišťujeme, že stále více se děje to, že údaje podniků, které mohou být citlivé, jsou napadány. Na mhm. podniky jsou napadány. Otázkou je, jakým způsobem bychom mohli zajistit zabezpečení buď přes nějaké informační kampaně, nebo mm, přes způsob, jak informovat eh, lidi o tom, jaká rizika existují. Já jsem si v té notě, jak jste vy sami zmínil, přečetla to, že mnoho občanů si není vědomo toho, co sami mohou udělat pro eh, bezpečnost svých dat. Například mm, pokud je o takové věci, jako je jednou za čas změnit heslo, nebo nějaké jiné, eh, jiné postupy, jako je firewall v počítači a tak dále. To znamená, jak bychom mohli zajistit lepší povědomí o těchto věcech mezi občany. Tak, aby občanům bylo jasné, že toto je opravdu důležité. Maria Kvapini. Maria Kvapini, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já jsem přišla na tuto část zasedání, protože bych byla ráda řekla svým voličům v Rumunsku, co v této oblasti děláme. A potřebuji v tomto smyslu nějaké odpovědi. Máme tady také hosty s, host, s jednu studentku naší univerzity v Rumunsku a jsem velice rád, že se může účastnit této diskuse jako host. Pan výkonný ředitel zmínil, že existují kategorie lidí, tedy mladí lidé, starší lidé a podobně, kteří se a že některé kategorie se obávají používat nástroje informačních technologií zatímco jiné kategorie se zase příliš nestarají o bezpečnost svého života na internetu. Strach vzniká z nevědomosti. Z nevědomosti. Lidé se většinou bojí věcí, které pořádně neznají. Mám pro vás pár otázek. Za prvé, nemyslíte, že bychom měli rozšířit výuku o informačních technologiích nejenom ve smyslu používání, ale také ve smyslu rizika, které přináší ve školách. Že bychom měli více učit eh, o tom, jak je potřeba se zabezpečit a nejenom prostě naučit někoho, aby se uměl zapnout tablet, když mu jsou tři roky, protože to nestačí. Zajímalo by mě, jestli se domníváte, že členské státy by měly posílit vzdělávání v této oblasti jestli bychom neměli mít další vzdělávací moduly, prostřednictvím kterých budeme informovat lidi o tom, co se může stát, když si zapnou tablet a připojí se na internet. Za druhé, nedomníváte se, že by vlády měly mít větší zájem o rozšiřování informací mezi občany? Protože konec konců každá odpovědná vláda chce, aby její občané byli lépe informováni. A potom bych ještě poprosila o odpověď na následující otázku. Jak to vypadá s vaším rozpočtem? Vy jste říkali, že budete pracovat s nevládními organizacemi, že budete dělat různé dotazníky a průzkumné akce. <clears throat> Jaký na to máte rozpočet? Děkuji dopředu za odpovědi. Já osobně se domnívám, že technika se vyvíjí tak rychle, že to občan nestačí usledovat. Byl jsem dost uvolněný jako ve Španělsku. Poprosím, abyste vysvětlili, jak vypadá spolupráce s členskými státy v tuto chvíli. Jak tato spolupráce v praxi funguje? Domníváte se, že opatření v této směrnici zlepší spolupráci mezi členskými státy? Už jste hovořil o tom, že vyjednávání této směrnice je klíčovým předpokladem budoucí práce Enisy. V této směrnici Enisa dostává důležitou roli a poprosím, abyste vysvětlil tomuto výboru, jak užitečné by bylo zahrnout ENISu do skupiny pro spolupráci mezi členskými státy a jak důležité je sdílet informace o kybernetických útocích mezi členskými státy. Děkuji. Kaja Kalas, prosím. Děkuji. Možná, že mám hloupou otázku, ale stejně ji položím. Přečetla jsem si o vaší činnosti, ale úplně nerozumím, kdo je vaší cílovou skupinou. Můžete to prosím rozvést? Také jsem vyrozuměla, že vytváříte základní procesy, které mohou převzít firmy. Je to pravda? A pokud ano, tak chci si zeptat, jestli firmy a členské státy přejímají tyto příklady osvědčené praxe. Před pár týdny jsme měli akci o bezpečnosti v kybernetickém prostoru, kde vystupovali různí odborníci na toto téma. A zajímavé, zajímavá informace byla, že člověk je právě nejslabším článkem tohoto řetězce. Je potřeba, abychom se tomu věnovali. Můžeme mít technicky velmi sofistikované systémy, ale pokud si lidé pořád budou psát na kus papíru piny a nechávat je v peněžence, tak nám informační systémy nejsou k ničemu. A odtud má otázka. Zajímalo by mne, jak řeší, jak pracují instituce Evropské unie s příklady osvědčené praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti v těchto institucích, protože jeden odborník řekl, že když přijde sem do Evropského parlamentu, tak si vypne Wi-Fi a chytrý telefon, protože jinak se mu tam natáhne spousta, uh, spousta spyware. A my jsme si říkali, že to tedy není zrovna příjemné slyšet. Takže si kladu otázku, jak se tyto problémy řeší tady v institucích. Pokud nemá už otázku nikdo jiný, tak ji mám já. Jak se díváte na spolupráci s jinými částmi světa? S komisí jsme dnes odpoledne hovořili o strategii digitálního jednotného trhu a jedno z témat, o kterém jsme mluvili, je zlepšování norem a standardů jak důležité je pracovat nejen na evropských, ale na globálních standardech, především v oblastech jako šifrování nebo eh, bezpečnost v cloudu. Pokud se rozhodneme přijmout spíše evropský přístup, jaké to bude mít výhody a jaké nevýhody. Takže poprosím o váš názor na to, jak vaši pracovníci komunikují s protižky se zbytku světa. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a za vaše dotazy. které pokryly široké pole a já se pokusím na ně všechny odpovědět. Začnu otázkou pana Švába. Vy se ptáte na platformu pro informace ve veřejném zájmu. Já myslím, že mnoho lidí o ní neví. To je první věc. A za druhé, nemáme tady nastavené proto postupy. Takže informace, postupy, procesy, to nám stále chybí. tím se možná odpověděl i na otázku týkající se rozpočtu. Co se týče zvyšování povědomí, tak my na to máme 48 lidí. Máme jednu osobu, která má na starosti zvyšování povědomí. To je tedy situace. Teď, co se týče rozpočtu, tak my pochopitelně platíme z toho služební cesty, platíme nějaké letáky, dokumenty, ale nejsou to desetitisíce euro. Stačí nám to na každodenní provozní náklady. V tuto chvíli používáme takový pracovní model, že se spoléháme na sítě v členských státech, na komisi a na instituce, v řadě případů také dostáváme soukromé prostředky z firm, které sponzorují různé iniciativy. Takže většina rozpočtových prostředků jde z členských států a kromě veřejných prostředků jsou to i prostředky soukromé, co se týče těchto informačních kampaní. Je to určitě dobré z pohledu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a také si myslím, že na to nepotřebujeme o hodně více zaměstnanců. Pokud se nic neduplikuje, tak můžeme mít malé, ale přitom užitečné projekty. Pokusím se jednotlivé otázky trochu nakombinovat, protože byly zmíněny v několika vystoupeních. Když se podíváte na směrnici o veřejné službě, tak musím říci, že ENISA má podporovat provádění této směrnice do vnitrostátního práva. Máme tedy hovořit eh, se státním sektorem a s příslušným odvětvím. Teď u standardů, to je určitě důležitá diskuse, ale když se podíváme v Evropě do odvětví IT za poslední desetiletí, tak uvidíme, že nejsme schopni konkurovat Spojeným státům nebo Ázii v řadě oblastí. To zmíním i v odpovědi na vaši poslední otázku. Pokud chceme mít vliv, minimálně co se standardů týče, tak se musíme účastnit práce standardizačních organizací. Čili pokud u nás nejsou velcí hráči, tak prostě nepůjdou do těchto standardizačních orgánů. Nokia, mobilní biznis přešel Microsoftu, Siemens, to už skoro není IT firma, a následně nejsou zastoupeny ve standardizačních orgánech. Jak tedy můžeme ovlivnit standardizaci, pokud tam nemáme zastoupeny evropské firmy? Pozitivní na tom je, že máme CEN, CENELEC, s nimi spolupracujeme, takže minimálně ze strategických důvodů se s nimi snažíme komunikovat. Minulý rok jsme přijímali směrnici o elektronických podpisech a následně pracujeme s agenturami z členských států na tom, jaké standardy použít. Hovořili jsme o tom na evropské úrovni s cenem. řadě oblastí je to těžké, tam, kde je to regulováno, je to lehčí. Potom padla spousta otázek na výměnu údajů. To je jedna z velkých překážek směrnice o veřejné službě. V řadě případů se jedná o národní zájmy. Když se podíváme na bezpečnost, zabezpečení a bez, bezpečnost v kybernetickém prostoru tak hodně závisí na tom, jak se na to dívají členské státy ze své úrovně. Co se týče evropské úrovně, tak si myslím, že zatím ještě situace nedozrála k tomu, abychom si mohli vyměňovat veškeré tyto citlivé údaje. Na úrovni regulátoru. Pořád tam chybí vzájemná důvěra, znalost lidí, znalost cítí. A nemůžeme to prostě dát přímo do nařízení, protože stejně bychom potom přesně nevěděli, co se vyměňují. Dám vám příklad, který pojmu ze dvou pohledů. Za prvé máme článek 13a, oznámení porušení. To je v telekomunikačním balíčku a už několik let od poskytovatelů a regulátorů dostáváme údaje, na jejich základě vydáváme každý rok dokument. A když se na něj podíváte, tak uvidíte, že jsme hovořili s regulátory, s členskými státy jejich vládami o údajích, které se vyměňují. A vypadá to tak, že vy jste vlastně vytvořili nařízení, pustili jste ho do praxe a potom jste na praxi nechali doladění detailů. No a nakonec to vypadá tak, že těch zpráv se zrovna moc neposkytuje. My se dozvídáme zhruba o 100-120 incidentech za rok od ISP. Takže nějaké údaje máme. Ovšem můžete se ptát, jak to, že nedostaneme informace o všem, co se děje v tomto odvětví. A je to proto, že není v zájmu podniků z národní úrovně předkládat tyto údaje na úroveň evropskou. Je potřeba dostávat údaje z infrastruktury, pak je ale potřeba se pobavit o tom, co s těmi údaji dělat. Tak, aby i vlády nakonec přijaly v tomto smyslu dobrá rozhodnutí. Má to souvislost s telekomunikačním balíčkem. Pokud na evropské úrovni jsme v situaci, kdy členské státy říkají, že to je prostě v jejich uh, pravomoce, tak je pořád těžké takto spolupracovat. Potom jste se ptali na ochranu údajů. Máte pravdu. A tady to navážu na rumunskou otázku, že je potřeba se soustředovat na vzdělávání a na školství. Například. Řekněme, že vám je 18 a dostanete řidičák a jezdíte jako blázen. Stejně můžete lidi naučit něco v autoškole, a vy pochopitelně stejně můžete ještě přiučit eh, děti, jak eh, řídit auto. A když já půjčím svému synovi auto, tak potom budu doufat, že mě dojede bezpečně domů. Na druhou stranu ale máme třeba pojištění, které vás penalizuje, když jste mladý, anebo když jste měl dopravní nehodu. Navíc máme dopravní pravidla. Pokud budete jezdit jako blázen, přijdete u řidičák. A máme prostě jiné prostředky. Ovšem, v sektoru informační technologie tyto prostředky nemáme. Když jsem byl mladý, tak ještě policisté k nám chodili do školy a říkali nám, jak máme jezdit na kole. Takže my to sice můžeme vykládat roky, ale neučí se to přímo ve školách, protože je to příliš složité, mají to na starosti členské státy. V některých členských státech byla pravomoc přenesena na regionální úroveň. Ano, potřebujeme to mít. Potřebujeme mít tyto informace ve školství, ale je to dobrovolná záležitost. A následně se to neučí v řadě škol a rodiče nejsou schopni to děti naučit. Já jsem možná trošku pesimista, co se týče informování vlád. Je potřeba se podívat na to, jak státní zpráva informuje své občany. Často máme obecná témata, o kterých hovoří. A pravda zdá se, že řada z vás přemýšlí nad bezpečností informačních technologií, ale nedalo by se říci, že každý prezident nebo ministerský předseda by si stanovil jako prioritu bezpečnost informačních technologií. Nemají to v politických programech. Není to první věc, o které hovoří. Je tedy potřeba je pozbuzovat, aby o tom hovořili více. A potom ještě otázka týkající se spolupráce. Spolupráce je zásadní, a malé iniciativy dokážou mít velké výsledky. Vím o iniciativách učit třeba starší lidi, aby učili jiné staré lidi, jak používat informační technologie. My si vyměňujeme zkušenosti z takovýchto projektů, snažíme se zkušenosti pozitivní převést do dalších zemí a musíme v této snaze pokračovat. Potom tam padla zajímavá otázka, pro koho to děláme. Já jsem říkal, že když komunikujeme s vládou anebo s odvětvím, tak máme k dispozici určité struktury. U odvětví většinou pracujeme s lidmi, kteří mají na starosti bezpečnost. Kteří to dělají každodenně. Existuje pár příkladů, které vzali v úvahu. Například už pár let jsme pracovali v oblasti cloud computingu, máme několik návrhů týkajících se certifikačního programu. Existuje Aliance pro bezpečnost eh, cloudu. A když se na to podíváme zblízka, tak eh, zjistíme, že existuje pár certifikovaných poskytovatelů cloudových služeb, kteří se zabývají i bezpečností. Takže třeba u financí nebo bankovnictví nebo telekomunikací, tak tam už dlouhodobě komunikujeme, protože je to pro ně důležité a máme k dispozici sítě. Třeba když se podíváme na týmy urgentní reakce, tak za poslední roky jsme vytvořili příslušné struktury na národní úrovni, teď se pracuje na evropské, zapojeme se do toho a připravujeme doporučení. Co se týče bezpečnosti informačních technologií, tak opatření by měla probíhat hlavně na místní úrovni. Je to tak, jako kdybychom si třeba řekli, že máme Europol. Můžeme chytit zločince ve městech, ale k tomu je potřeba spolupracovat. Na to Europol nestačí. Takže je potřeba pracovat s členskými státy, s různými agenturami a vládami, tak, abychom nakonec zajistili bezpečnější informační technologie v celé Evropě. Když se na to podíváme z druhé strany, Například před pár týdny se hekři dostali do francouzské televize Pět Tak uvidíte, že je potřeba se soustředovat na uh, odvětví, které mají souvislost přímo s IT. Z, evropského, z evropské úrovně je těžké se dostat přímo k občanům, snažíme se o to jinak. Teď jenom ještě krátce o bezpečnosti informačních technologií. ENISA spolupracuje s hlavními společnostmi, které zajišťují bezpečnost informačních technologií, třeba antivirové, se, eh, Symantec a Secure a podobně. Potom máme další firmy, které to zabudovávají každodenně jako součást své práce a potom Tyto firmy mají klienty, kteří mají zájem o zajištění bezpečnosti informačních technologií. Takže je to všechno o spolupráci. Co se týče institucí EU, tak máme síť lidí, kteří mají na starosti bezpečnost IT. Navíc máme pracovníka zodpovědného za tuto záležitost eh, v Evropské komisi přímo ve své správní radě. Na závěr k vaší otázce, paní předsedkyně. Když už tady sedím, tak bych řekl i pár kritických věcí. Podívejte se na to, jak situace vypadala, jak se měnila za posledních 15 let. Smartfony, internet se používají jako součást podnikatelských modelů. Na jednu stranu máme velké aktéry ve Spojených státech, sociální sítě, malou obchod, vyhledávače a podobně. Čína si to vytvořila za posledních deset let na základě úplně stejného podnikatelského modelu, jako třeba stránky Alibaba. Zdá se, že my jsme v Evropě tady promrhali šanci a přišli jsme o to. Enisa tady trochu bojuje a zajímalo by mě, jestli mě v tomto smyslu budete psát. Toto odvětví je velmi mezinárodní a musím říct, že NSA v této oblasti příliš velký vliv s Evropou nemá. Otázka tedy je, kdy ještě může Evropa situaci ovlivnit a co proto musí udělat. Evropská unie a tento výbor by se měli zabývat tím, jak zajistit, aby náš sektor informačních technologií měl vliv na globální úrovni. It's okay, we've got a bit... Mm, máme ještě čas. Takže pokud eh, máte nějaké doplňující otázky, tak můžeme. Možná, že bychom mohli zakončit něčím pozitivnějším. A tak to téma je velmi široké, pan Nistelrooy. Máte pravdu, že jsme prohráli pár zápasů, ale snad ne celou soutěž. Vy jste hovořil o lidech, o zdrojích. A v Nizozemsku je Máme asi 10 tisíc eh, osob, které pracují v IT. Ale pokud jde o bezpečnost, tak opravdu pokud chcete chytit zloděje, no tak musíte být minimálně stejně chytrý jako zloděj. Můžete mít dost lidí, které eh, najmete v oblasti bezpečnosti. A vy už jste se vyjadřoval také k systému vzdělávání. My jsme navštívili různá města, kde se snaží už velmi brzy ve školách zařadit toto do výuky, takže objevují se takové první vlaštovky, ale nevíme, co z toho bude, jestli to bude něco většího nebo ne. Zase to opravdu stane součástí vzdělávání. Mohli byste nám říci, jaký je váš názor na eh, tu otázku náboru pokud eh, ztratíme v oblasti lidských zdrojů, tak nejenom, že přijdeme o eh, ty podniky jako takové, ale o mnohem více. Mm, za generální ředitelství Konek máte nějaké připomínky? Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste řekla, my se těšíme na eh, diskuzi o směrnici Kanise podle nás jde o opravdu velmi důležitou legislativu, takže se těšíme na pokračující jednání mezi Radou a Evropským parlamentem. Doufáme, že směrnice bude úspěšně projednána a poté transponována co nejdříve v členských státech. Nyní k tématu naší diskuze, tedy směrnice o univerzální službě a konkrétně otázka platformy pro poskytování informací ve veřejném zájmu, tady informacím občanům jako takovým. Obecně jde o nástroj, který v podstatě nebyl vůbec využíván. Pro nás jako pro komisi to bohužel znamená, že z právního hlediska tady s tím nic moc nenaděláme. Ale co je uvedeno ve směrnici? Směrnice dává členským státům pravomoc se obrátit na poskytovatele služby, kteří jsou zapojeni do elektronické komunikace. To znamená, platí to v podstatě pro všechny telekomunikační operátory, všechny podniky, kterých se to týká. A ty musí um, zákazníkům poskytnout informace ve veřejném zájmu. Podíváte se na články k ochraně soukromí a tak dále, tak to s tím souvisí. Je nám jasné, že zvyšování povědomí je velmi nákladné, nicméně jde o nástroj, který máme k dispozici, je zakotven ve směrnici, ale bohužel zatím není využíván. A tento nástroj nás, členské státy, nic nestojí. Ta povinnost je tady pro eh, poskytovatele, kteří nabízí tyto služby, zakotvena. Oni musí poskytnout informace svým občanům. Nevím o žádném členském státu, který by toto ustanovení ze směrnice využíval ke zvyšování povědomí v těchto otázkách. Takže si myslíme, že tady je určitý prostor pro činnost. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že máme tady mm, rámec pro elektrokom- elektronickou komunikaci, který by eh, měl být brzy k dispozici. A momentálně jde tedy pouze o povinnost a možnost pro členské státy. Členské státy mohou toto opatření použít. Podle našich informací žádný členský stát zatím eh, toto ustanovení nevyužil. Ale i z evropského hlediska si myslíme, že by to bylo dobré to využít k informování našich občanů o klíčových otázkách, které se týkají ochrany soukromí, zabezpečení a tak dále. Mohlo by to být opravdu silný nástroj na zvyšování povědomí o těchto věcech. Paní předsedající, někdo další? Máme tady celou řadu eh, začínajících eh, společností, jako fintech, které byly startupy, které byly velmi úspěšné, nebo Gmalta, jako eh, ty dělají um, čipy do smart card, což je prominentní technologie. To znamená, máme zde odvětví, kde uh, se Evropě poměrně daří. Možná bychom se mohli také zaměřit občas i na ta pozitiva, nejenom na negativní stránky. Pan Helmbrecht, no nebudu rozporovat to, co jste právě řekla, paní předsedající, ale měli bychom se trochu probudit. Není to, problém není v tom, že bychom měli pár větších společností a startupů, ale chybí nám odpovídající dovednosti. Například máme spoustu rumunských pracovníků, kteří jsou dobře vzdělaní, podle našeho hodnocení fungují výborně, penise, ale podíváme-li se na evropskou úroveň, tak před sebou máme problém. V USA máme 300 milionů občanů, jednu měnu, a jestliže založíte nějakou novou společnost startup, tak někde v Texasu nebo Silicon Valley budete už mít tu aplikaci, která poběží v angličtině v celém světě a dosáhnete toho kritického objemu. Ale v Evropě máte 28 členských států, 18 v eurozóně, 24 jazyků. Naše webové stránky máme v rumunštině, bulharštině. Ale jestliže jste například v Portugalsku a máte tam malou začínající firmu, tak těžko se dostanete do Finska. A takováto firma si nemůže dovolit překlady. A kritický bod nastává v okamžiku růstu té společnosti. Možná není tak obtížné na 20-30 milionů eh, eur na startup, ale jestli už potřebujete 100 milionů, tak už to problém je. Podíváte se na finské, německé společnosti, tak eh, ty koupily americké podniky. A já vám můžu e-mailem poslat, eh, co se přesně stalo. To znamená, není problém ve vzdělání, v know-how. Naše výzkumné programy jsou vynikající, ale když přijde na růst, tak nám chybí velcí evropští hráči, kteří by eh, koupili tyto startupy tak, aby se mohli dostat do toho, eh, dosáhnout toho kritického objemu. Podíváme-li se na Čínu, tak oni mají možná různé eh, systémy, ale v IT sektoru jsou úspěšní. My máme lidský potenciál, ale nemáme růst. A jestliže všechno v budoucnosti bude záviset na IT, tak eh, budeme všechno muset kupovat. Možná až na těch pár malých eh, podniků. Tak děkuji, že jste nám připomněl, proč potřebujeme jednotný trh. Děkuji za diskuzi. Určitě budou následovat ještě bilaterální diskuzi. A děkuji také za to, že jste nás navštívil že můžeme pracovat také na zvyšování povědomí o rizicích. A za chvíli bychom měli začít eh, se zasedáním koordinátorům, takže pokud nemáte něco do bodu různé, tak eh, přejdeme ke schůzi koordinátorů.